výhody, které jsou s tím spojeny, byly řešeny a společně rozhodně uděláme více než sami izolovaně. Thank you very much, Commissioner. Uh, the... Děkujeme, paní komisařko. Rozprava je tímto u konce. Hlasovat budeme zítra. A poslední informace jsou o tom, že zítra, 15. června 2010, začínáme v 9 hodin do 13.00 a poté od 15 do 8.30 a poté od 9 do půlnoci. Program je k dispozici rovněž na webových stránkách Evropského parlamentu. Děkuji, děkuji všem, samozřejmě i všem spolupracovníkům a tlumočníkům.